Podle článku 106 našeho jednacího řádu inovace glyfozátu, používání glyfozátu a jako první eh, řečník má slovo Giovanni Lavia. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové. Dnešní rozprava nebyla původně na pořadu jednání ale myslím si, že je dobré pohovořit eh, v tomto sále na téma tak důležité, která se nás dotýká. Dotýká se lidského zdraví, zdraví zvířat i životního prostředí. Jsem rád tedy, že tato rozprava může proběhnout. Zde především v uplynulých měsících se hodně diskutovalo o rozhodnutí Evropské komise obnovit autorizaci pro používání glyfozátu rámec, který se týkal uvádění fitosanitárních produktů na trh, by měl vypršet v červnu roku 2016. Jak všichni víte, glyfozát je aktivní složka selektivního herbicidu a v současné době se používá nebo vyrábí v největším množství celosvětové měřítku posledních 40 letech se používá v celosvětovém měřítku a používá se v 76% případů v zemědělství. Výbor Envy tohoto parlamentu jehož jménem dnes předkládám toto stanovisko, schválila námitku, o které dnes diskutujeme. Žádáme Evropskou komisi, aby stáhla návrh výkonného nařízení, aby neobnovila tuto záležitost a aby vypracovala jasný kalendář pro seznam složek, které nemohou být zahrnuty v obchodních produktech. Kromě toho chceme, aby komise velmi brzy přistoupila k nezávislé revizi klasifikace glyfozátu ve světle dostupných vědeckých důkazů, které se týkají kancerogenních účinků této látky. Kromě toho jsou zde možné interference horizontálních eh, vědeckých eh, kritérií, které se týkají endokrinních eh, disruptorů. Kromě toho bych chtěl připomenout, co se stalo poté, co komise obnovila tuto autorizaci. V březnu roku 2015 Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny označila glyfozát jako pravděpodobně kancerogenní, karcinogenní látku pro člověka. Byly jako podklady i důkazy z laboratoře. EFSA později provedla studii glyfozátu a dospěla k závěru, že pravděpodobně tento produkt není hrozbou pro člověka a že ty důkazy, vědecké důkazy, které jsou k dispozici, neospravedlňují k tomu, aby to bylo zařazeno jako karcinogenní látka a tím pádem může být uváděna na trh jako fitosanitární produkt. Výbor Envy se rozhodl velkou většinou, že bychom měli přistoupit eh, k uplatnění principu obezřetnosti, abychom zajistili, že aktivní látka produktů uváděných na trh nebudou mít škodlivé účinky pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí. Členské státy ovšem prý tedy nemají problém uplatňovat eh, princip obezřetnosti. Fytosanitární produkty musí být eh, povoleny na území členských států s ohledem na jejich účinky na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí. Výbor NB je toho názoru, že návrh eh, výkonného nařízení komise neuplatňuje princip obezřetnosti a upouští od prováděcích eh, Předpisu Tím pádem žádá komisi, aby stáhla toto nařízení, tento návrh, aby neobnovila tuto autorizaci a aby naopak eh, EFSA prostudovala všechny dostupné vědecké důkazy. Vy se tedy vyjádříte k názoru eh, výboru, který zde zastupuji. Děkuji. Děkuji. A nyní paní komisařka Jourová z Evropskou komisi. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, eh, jde zde o otázku, zda ten návrh implementačního opatření překračuje eh, práva v této oblasti za základního aktu. A ten návrh pro obnovu eh, schválení glyfosátu tam se postupovalo v souladu s postupy z nařízení 1107 z roku 2009 a nařízení 182 z roku 2011 o komitologii. Proto se komise domnívá, že nepřekračuje svoje implementační pravomoci. Služby komise předložily eh, návrh eh, v souladu s právním rámcem. Nyní probíhá diskuse mezi službami komise a členskými státy o nejlepší cestě v souvislosti s obnovením eh, schválení glyfosátu a eh, bude chtít nalézt eh, takové řešení, které bude mít nejširší podporu členských států. Stávající návrh implementačního opatření tady nejspíše bude pozměněn a neměl by být nahlížen jako rozhodnutí komise. Vážení poslanci, než vyjádříte k tomuto návrhu své stanovisko, chci připomenout několik zásadních věcí, které už zazněly v průběhu diskuse na vašem výboru ENVY. Návrh eh, obsahuje závazek eh, zrevidovat schválení pokud eh, proces eh, ECHA eh, povede k relevantnímu procesu týkající se schválení. Za druhé, už se na tom pracuje tak, že pokud ten stávající návrh bude schválen, tak nebude možné uvádět na trh výrobky s výrobky, které budou obsahovat celoamin. Dále Komise vyzývá eh, sektor, aby eh, publikovali příslušné studie podniku. A zde odkazuji na eh, příslušný dopis komise pracovní skupině pro glyfosát a komise obdržela reakce žadatelů a nyní s nimi objasňuje další detaily. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní za frakci Evropské strany lidové, teď na minutu a půl, Angelique Delaye. Monsieur le Président, Madame le... Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegé, nejprve bych rada připomněla, že to se týká aktu vykonávání, a čili nemá to žádné právní důsledky. Já sdílím obavy občanů, ale zároveň si musíme uvědomit, že zemědělský sektor prochází velikou krizí e, co se týče většiny vegetálních výrobků a glyfozát je zásadní pro e, strategii a proto a ochranu. A proto je třeba, aby se ale také zaručilo, že lidské zdraví nebude ohrožen. Když se podíváme na blokáž jednotlivých států, musí být vyřešena. Rada bych připomněla, že tady máme také možnost modifikace zásadní. My jsme o ní eh, rozhodli jako spolulegislativci. legislativci. Navíc na základě nových informací se může komise vždycky vracet ke svému autorizování a může provést analýzu mm, pro rok 2017. Navrhuji pozměňovací návrhy, abychom omezili autorizování na určitý čas, abychom vyzvali členské státy, aby urychlili svou práci Eh, týkající se zákazu určitých věcí jako akvataminu a aby komise eh, navrhla a mm, přiměla členské státy k akceptování příslušného rámce. A eh, ráda bych, abyste všichni schválili mé návrhy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Dostala jste modrou kartu od paní kolegyně Milio. Jste ochotná na ní odpovědět? Děkuji vám pane předsedající Právě jste zmínil některé body v souvislosti s glyfosátem a jeho používáním, ale nezmínil jste se o to, že tady také dovážíme krmiva z třetích zemí a to je taky jistě bod, který je významný v této souvislosti a já bych se ráda zeptala, zda eh, kvůli eh, principu preventivnímu v Evropské unii právě z tohoto důvodu nebudete proti dalšímu používání glyfozátu jak v potravinách, tak v krmivech. Proto byste přeci musela hlasovat. Drazí kolegové, mm, doufám, že jsem pochopila správně vaši otázku. Eh, myslím si, že tady je třeba, bychom pokročili v diskozice, než zaujmeme definitivní postoj. Za sociálně demokratickou politickou skupinu teď pan kolega Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo nejsmutnější na této věci je že tento parlament vůbec musí podávat námitky proti prováděcím opatřením evropské komise. no to je prostě hrůza. možná že bychom měli zrevidovat vůbec celý proces takzvané komitologie nesrozumitelného rozhodovacího procesu který odcizuje evropskou unii jejím občanům. výrobci glyfosátu kdysi tvrdili že po jeho použití nezůstávají rezidua. byla to lež. těch reziduí je plné naše životní prostředí naše potraviny i my sami. ve spojených státech začne letos úřad pro kontrolu potravinových zákaz léčiv testovat obsah glyfosátu v potravinách. naše rezoluce vyzývá evropskou komisi k následování v zájmu bezpečnosti evropských občanů. jsme podobně přesvědčováni že glyfosát není nebezpečný pro lidské zdraví. E, evropský úřad pro bezpečnost potravin své doporučení zakládá na několika takzvaných klíčových ale utajovaných studiích financovaných kým? průmyslem. ovšem mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny a desítky a desítky nezávislých vědců přinášejí víc a víc důkazů že glyfosát může být příčinou celé řady zdravotních poruch a je patrně i endokrinním disruptorem. evropská unie chce bojovat s antibiotickou rezistencí glyfosát byl patentován jako antibiotikum zajímá to pouze tento parlament. jsme si vědomi té smutné skutečnosti že evropské zemědělství se ze závislosti na glyfosátu nedokáže uzdravit. Mi velice líto, teď se dostáváme eh, k dalšímu poslanci za jinou politickou skupinu EKR. Paní Gerling, na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Má frakce bude rozhodně proti tomuto usnesení. Nebudeme hlasovat pro. Mohla bych dlouze hovořit o používání glyfozátu a jak důležité je to pro zemědělství, ale nemám na to čas, takže dovolte, abych se jen zaměřila na to, co je podle mě chybou tohoto usnesení. Usnesení říká, že zbytky glyfosátu byly nalezeny v půdě a ve vodě. Ano. Ale německý federální úřad nám říká, že to bylo více než, nebo tedy méně než 1% přijatelné denní dávky. Uvádí se tam také, že zbytky byly nalezeny v potravě. Znovu, Tady nejde o riziko, protože se jedná o množství, které je zcela neškodné pro lidské zdraví, takže nevím, proč zde bylo tolik věnováno pozornosti těmto věcem, když jsou v podstatě irrelevantní. Pod bodem je se také říká, že současný návrh neobsahuje žádná omezení používání. To není pravda. Návrh prováděcího opatření jasně uvádí, že je třeba přijmout regulační opatření na používání glyfosátu. Takže je to tam obsaženo. Než se nad tím zamyslíme, uvědomíme si, jaké je používání glyfosátu, jak je pro nás důležité, tak se musíme opřít skutečně o fakta. A když hovoříme o principu obezřetnosti, tak znovu. Princip obezřetnosti, který je zakotven v evropském právu, říká, že když zde nebudou vědecké důkazy, tak je tedy vhodné uplatnit předpis, nebo tedy princip obezřetnosti. A tady je naopak spousta vědeckých důkazů. Musíme si jen vybrat, jestli EFSA nebo uh, eh, RNAC. Za Alde pan Chebrandej. Děkuji vám, vážený pane předsedo jsem rád, že jsem si právě zjistil, kdy se bude veřejně diskutovat v plénu a zjistil, že, že probíhá právě teď. A ale ten můj vztah k tomu byl stejně problematický jako proces autorizace na straně komise, protože co je to za proces, když eh, komise po předložení autorizace začne zasílat dopise nejvyšším, největším zástupcům průmyslu v této oblasti a žádá je najednou o větší transparentnost. Takže tam byly opravdu velké problémy. Ano, máme EFSA a máme zde také významnou roli v rozhodovacím procesu v EU a my počítáme s agenturou EFSA. EFSA ve svém stanovisku hovoří celkem jasně, takže moje eh, skupina se domnívá, že bychom opravdu se měli pečlivě věnovat tomu, co EFSA říká, ale EFSA neříká nic k tomu množství času, k tomu, kolik let by tu mělo být. A proto my jsme předložili za liberály eh, pozměňovací návrh, kde vyzýváme komisi, aby obnovila schválení glyfozátu maximálně na pět let a zohlednila, že jakékoliv nové doklady, které se objeví do té doby a prokáží, že ta substance je nebezpečnější, než jsme si předtím mysleli, by měla vést k tomu, že ta autorizace bude odebrána. A o tom jsme se usnesli právě před 20 minutami. Doufám, že ten návrh při hlasování v plénu podpoříte. Děkuji. A já se musím omluvit panu Gerlingovi a panu Sanemu. Pani Gerling, eh, byl zde na vás eh, modrá karta, pane Sany. Chcete-li se stále ptát, prosím, máte možnost. Děkuji. Já bych měl otázku na paní Gerling. Vlastně to souvisí i s rozpravou. Když je zde tak e, významný odpor proti používání glyfosátu, i když e, v, se například e, užívá více než 50 Procent zemědělství glyfozátu, tak jsou zde jiné alternativy? Paní Gerling? Ano, jestli jsem pochopila správně tu otázku, tak šlo o používání glyfosátu. A e, šlo o používání glyfosátu v oblasti pěstování kaká. Ano, ono existuje celá řada aspektů eh, v zemědělství, některé se dotýkají EU ještě eh, více a v těch oblastech se také výrazně používá eh, glyfozát a někde je tam rezistence. A proto my máme s tou pravidla pro zemědělce, co mají dělat v případě, že se setkají s rezistencí. Takže já věřím, že tou rezistencí jde něco dět, dělat, ale my opravdu tak jako tak ten glyfosát potřebujeme. Teď ve jménu levicové frakce na minutu Maria Kölönen. Arvoisa puhemies, kansainvälisen syövän IARCn mukaan glyfosaatti podle vědeckých názorů, které byly vydány v březnu roku 2015, byl glyfozát považován za karcinogenní látku a navíc podle důkazů je to endokrinní disruptor. A najednou stačí dva týdny, říká se, aby se tento produkt rozložil v životním prostředí, ale není to pravda. Jiné studie dokládají, že jsou zde deriváty glyfozátu, které mohou proniknout do životního prostředí a mohou tam přetrvávat, rozkládají se pomalej, především v chladném podnebí. Studie byly prováděny spíše v teplém podnebí. Takže je třeba podívat se na to, jakým způsobem se glyfozát rozkládá v severních zemích. A to musíme vzít v úvahu, než rozhodneme. Děkuji a za zelené teď na minutu a půl Martin Heusling. Ano, je dobré, že dnes hovoříme o glykosátu. Tato látka patří do středoboru diskusí, protože se jedná o zásadu eh, principu eh, prevence. Eh, Stále ještě tady je podezření na rakovinu a to není to, že by to řekl jen tak někdo, ale organizace. Není toto riziko vyloučeno. Dochází k pasivní ztrátě biodiverzity při pasivním nasazování tohoto prostředku, a, které se používá na 40% plotách a, pardon, plochách a došlo k zvyšování v posledních letech a dá se prokázat glyfosát všude v pivu, v obilí, ale taky v nás a mně je taky jedno, paní Gerlingová, abychom se hádali o mezních hodnotách, ale prostě glyfozát tam nepatří a proto se musíme zvážit jednu věc. Zda bychom neměli se zaobírat alternativy, alternativami a zda budeme akceptovat, aby komise po dlouhém diskuzním procesu řekla, že se to smí prodloužit o 15 let bez jakýchkoliv omezení. Žádné omezení znamená, každý lékař to může používat, každý lék to může používat, každý zemědělec to může používat a co e, sedlák uspoří 100 eur? A tady máme zásadní otázku, co pak mohou být hospodářské zájmy hodnoceny výše než ekologické a zdravotní důvody a proto tato látka a její autorizace v budoucnosti nesmí být prodlužována. Je mi tedy líto udělat to až poté. A patří tady do celého procesu obecná transparentnost. Dostal jste modrou kartu od kolegy Lízeho, akceptujete ji? Chce, jste ochoten odpovědět? Pane, pros, pane Líze, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Hojzling řekl, že Komise nenavrhla žádná omezení, ale máme tady teď pozměňovací návrhy Evropské lidové strany, kde právě takovéto návrhy, které jste teď vylíčil, vy jsou podány. A pakliže to usnesení bude odhlasováno, tak může dojít k tomu, že nebude možno připouštět jedovaté látky. A to je jistě i ve vašem smyslu. Děkuji vám, pane Hojzling. Milý pane kolego Líze, Evropská lidová strana učinila už velký krok předu a po naší diskusi v Agri ve zemědělském výboru to považuji za velice důležité, ale máme tady nejenom chemické alternativy pro, pro glykozát. Glyfosát lze nahradit mechanickými opatřeními z 90 Eh, lze ehm, nahradit glyfozát mechanickými opatřeními. A proto je otázkou, zda takový prostředek skutečně můžeme neomezeně dál používat. A zásadní otázka je, že tady musí platit princip prevence. Dámy a pánové, normálně umožňuji vždycky jednu modrou kartu, ale je tady ještě jedna modrá karta od paní Ajuzo, pane Hojzlingu. Paní Ajuzo, prosím. Můžete eh, mi prosím vás pěkně říci, kolik kostí, eh, stojí opatření a eh, jaké skleníkové efekty to způsobuje? Děkuji vám mnohokrát. Milá paní kolegyně, Eh, já mám biologické hospodářství a srdečně vás zvu, abyste se podívala na alternativy eh, eh, u nás, protože už 30 let nepoužíváme glyfozat. Přijďte se podívat, je to reálné a je to alternativa. Děkuji. Takže teď budeme pokračovat. Paní Gerli, vy bude, vy jste byla na seznamu řečníků, už jste hovořila, prosím, abyste to pochopila. A teď paní Ervina na minutu děkuji, pane předsedající Já jsem se zapsala do této rozpravy, protože je důležité o tom dnes hovořit s ohledem na středeční hlasování. Obnova povolení glyfosátu je věc, kterou musíme rozhodně zastavit. Musíme ji zastavit, eh, protože si nemůžeme vůbec představit, eh, že by se obnovilo toto povolení, když dvě největší vědecké agentury se neschodnou v tomto bodě. Je nutné, aby se společně sešli a dospěli ke společnému stanovisku. Bez něhož evropské instituce nemohou obnovit povolení glyfozátu. Kromě toho jsme tady už říkali, že existuje nebezpečí ohledně endokrinních disruptorů. A kromě toho zde chybí ještě jedna další agentura, která by se k tomu měla vyjádřit a která poskytne jsme své vyjádření v následujících měsících. A bez toho není možné obnovovat povolení glyfozátu. Kromě toho je tu dopad na životní prostředí, především na vodní organismy. To musíme ještě sledovat a monitorovat. Také dopady na lidské zdraví. Děkuji na minutu a půl. Guinness. Děkuji a děkuji také kolegům za tuto významnou debatu. Opravdu je to velice zajímavé. Také dostávám řadu dopisů. Je zde opravdu velká lobby za zákaz glyfozitu a glyfozátu a my je respektujeme, ale také dostávám eh, dopisy od jednotlivých farmářů, nikoliv od jejich združení, ale od jednotlivců, farmářů, kteří mě informují o, to, o tom, jak je pro ně glyfozát zásadní. Eh, když se snaží snižovat eh, svoji ekologickou stopu udržitelným způsobem, který je pozitivní pro životní prostředí. Myslím si, že je jednoduché vyzývat zákaz nějaké chemikálie, protože chemikálie vždy znepokojí občany. Ale měli bychom skutečně provést reflexi toho, co zde máme před sebou. Zdá se, že zde jsou dvě rozdílné vědecké analýzy. Eh, pozice EFSA nahlíží eh, rizika optikou eh, mezinárodní, a zatímco a jak na hrozby. Měli bychom zvážit obojí. A my se snažíme opravdu zajistit, aby byly produkty bezpečné, ale nechceme zákazy. Myslíme si, že je třeba učinit zde kroky, pokud zde bude nějaké znepokojení. Měli bychom opravdu naslouchat všem hlasům, které lobují v této oblasti a nejenom naslouchat selektivně. Děkuji. A nyní Karin Kaldenbach na jednu minutu. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, hovoříme o glyfosátu a dnes jsme ho označili vlastně jako prostředek, na ochranu rostlin, ale na to absolutně herbicid, který e, ničí rostliny. Ono není, není e, nějakou látkou, která ničí plevele, protože ona nerozlišuje kulturně rostliny a plevel. Takové rozlišení e, by, e, nastane pouze tehdy, když například Monsanto nebo někdo jiný e, vlastně e, dá enzym do té rostliny, který prostě způsobí to, že bude rezistentní vůči takové látce. A hovořili jsme o tom, že glyfosát může poškodit lidské zdraví eh, v oblasti rakoviny nebo provádění hormonálních eh, změn. Takže je zde otázka rizika. Jak často jsme vystavováni tomuto potenciálu, tomuto riziku? A když eh, budeme negovat to, že jsme zde mnohonásobně konfrontováni s glyfosátem, no tak můžeme glyfosát schválit, ale pokud se domníváme, že zde je riziko a velký potenciál poškození, tak musíme zabránit prodloužením e, autorizace. Pan, Kalmach, pan kolega Bogovič vám chce položit otázku. Je to v pořádku? Paní Kaldenbach, posloucháte mě? Tak prosím, pane Bogovič. Děkuji. Eh, já sám jsem ovocnář a už asi 25 let používám glyfosát jako jeden z herbicidů, který se používá eh, v zahradnictví. A to, že používáme tuto látku zde zmiňuji také, protože hledáme prostě cestu v této oblasti. Je to produkt, který se používá 40 let. Nyní je řečník přerušován. Pane Bogoviči, Pane Babiši, smysl modré karty je položení otázky kolegům a nikoli přednes projevu, který byste rád přednesl v každý aj. Paní Kalmbach, bohužel zde asi nejde na nic odpovědět, takže budeme pokračovat na seznamu řečníků a slovo má paní Šaldemuze. Děkuji. VHO a panel VHO zabývající se rakovinou uvedl, že je zde vysoká pravděpodobnost, že glyfosát způsobuje rakovinu, zatímco EFSA uvedla, že glyfosát téměř neznamená pro člověka riziko. Takže ten pohled je velice rozdílný a e, jádro toho problému je v tom, že zde máme dva velice e, rozdílné názory v hodnocení účinku glyfozátu. A pokud nyní prodloužíme autorizaci glyfozátu na dalších 15 let, a jsou zde dvě tak výrazně odlišná hodnocení, tak opravdu chci vyzvat komisi k tomu, aby dala přednost zdraví lidí před penězi. Je třeba glyfozát zastavit a proskoumat náležitě, e, než e, udělíme schválení mnoho dalších 15 let. Možná, že je těžké nalézt alternativu, ale musíme napřed situaci náležitě analyzovat. Nemůžeme přece ignorovat VHO. Děkuji a nyní postup ke HDI. A musím vám oznámit, že se přihlásilo více e, řečníků, e, než je možné jim udělit e, slovo, takže prosím o pochopení pro situaci. Paní Švidrová, na jednu minutu. Máte slovo pane eh, předsedající kolegyně a kolegové já jsem hlasovala pro to aby se o tomto bodu mohla vést rozprava protože jsem přesvědčena o tom že je eh, občané by měli vědět eh, o čem zde hlasujeme a posuzování povolování chemických látek používaných v zemědělství které mají vliv na lidské zdraví je zásadní prioritou a věřím že je také zásadní prioritou pro evropskou komisi která o tom prioritně rozhoduje a je také zásadní prioritou pro členské státy. proto jsem si vyžádala stanovisko ministerstva zemědělství a životního prostředí české republiky které byly konzultovány které se zúčastnily rozhodovacího procesu a které doporučily proto abychom jako poslanci podpořili stanovisko evropské komise. já budu hlasovat také pro pozměňovací návrhy evropské lidové strany které samozřejmě mají hledisko bezpečnosti jako svoji prioritu a navrhuje se v nich například zkrácení té povolené doby na sedm let. děkuji. Děkuji. A nyní eh, kolegyně Garcia. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Připadá mě opravdu velmi vhodné, že se vede tato rozprava, protože jsou zde nejasnosti a proto je třeba jisté aspekty objasnit. Připadá mě závažné, aby tady někdo z kolegů říkal, že jsou zde různé názory různých agentur. Ne. Evropský Evropská agentura pro bezpečnost potravin EFSA, to znamená naše Evropská agentura pro bezpečnost potravin, řekla, že zde není žádné riziko spojené s aktivním principem, s aktivní látkou. A také federální německý institut řekl, že zde není riziko. Pouze agentura, která se zabývá karcinogenními látkami, říkala, že závěrečný koncový produkt obsahuje jisté nebezpečné látky. Samozřejmě to je produkt, který hodně používají zemědělci, ale o to teď nejde. Teď jde o to, zda věříme či nevěříme naší agentuře EFSA. A já věřím spíše našemu zdravotnictví než někomu jinému. Pokud jsou pochybnosti, musíme to vyjasnit, ale musíme to udělat rychle. A nyní na minutu kolega Richard Ashworth. Pane předsedo, je třeba zajistit, že potraviny budou zdravé a že životní prostředí bude velmi odpovědně zpravováno. A my to bereme vážně, ale zároveň musíme také zajistit, že rozhodnutí, která přijímáme, jsou úměrná rizikům a musíme si také uvědomit, jaké budou dopady těchto rozhodnutí. V případě glyfozátu produkt který podporuje, F, podporuje EFSA a který nelze bezprostředně nahradit, kdyby se mělo něco takového stát, tak by se museli použít tradiční manuální operace. Já jistě souhlasím s těmi komentáři, které zde zazněly. A navíc by se museli více používat jiné agrochemické látky. A potom je zde otázka nákladů pro zemědělství i pro průmysl, které už jsou pod velkým tlakem. Musíme se nechat vést zdravým rozumem a ne emocemi, takže prosím, aby komise obnovila autorizaci. A nyní na minutu. Mezinárodní Agentura zdravotnictví poukázala na to, že glyfozát je pravděpodobně karcinogenní. Epidemiologické studie eh, prokázaly ve své práci, eh, že eh, používání glufisátu zvyšuje také lymfatická onemocnění. Je třeba abychom si uvědomili, že modeticky organizované organismy eh, jsou eh, úspěšně pěstovány pouze za používání této látky. Hmm, eh, je třeba respektovat zásadu prevence. Konzultovala jsem odborníky, kteří praví, že Analýza dopadu glyfosátu na lidské zdraví by měla být dokončena během roku. A je nebezpečí rozšířeného používání glyfosátu. Řečnice je přerušena. Ačiū pirmininkė. Evropská komisija Evropská komise není ochotna změnit současnou situaci s používáním glyfosátu a myslím si, že Evropský parlament by mohl nyní zejména hrát významnou roli. Komise se chová, jako by se nic nestalo a zapomíná na skandály související s německým pivem. A skutečně si vůbec nedělá obavy Eh, navzdory studium, které prokazují, že glykozát může ohrožovat naše zdraví. Eh, víme, že zemědělský sektor eh, v současné době je v krizi a když zakážeme glyfozát, bude situace horší pro zemědělce. Já se proto myslím, že nejlepší, nejlepší by bylo, kdybychom dnes Eh, rozšířili ještě na několik let možnost používání glyfozátu, ale zostřili pravidla týkající se jeho používání. Například mohli bychom eh, zakázat používání glyfozátu těsně před sklizní a přemýšlet o alternativách. Děkuji vám. Děkuji vám. A to ukončím. tím jsme uzavřeli proces Kedzia a za komisi, která dostala mnoho otázek, dostává slovo paní komisařka. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dovolte, abych zopakovala, že tady jde o to, zda prováděcí nařízení překračuje implementační pravomoci stanovené v původním nařízení. A já opakuji, že je tento návrh v souladu s relevantním nařízením. Komise je tedy toho názoru, že je to v rámci jejich prováděcích pravomocí a služby komise budou i nadále diskutovat s členskými státy, jak najít řešení pro obnovu povolení glyfozátu, aby zde byla co nejširší podpora veřejnosti. Je tedy pravděpodobné, že se tento akt ještě změní. Děkuji mnohokrát. A teď ještě jednou pan zpravodaj na dvě minuty pane předsedo. Především chci zdůraznit, že bylo velmi užitečné vést tuto debatu, kdy jsme zde za přítomnosti všech kolegů mohli vyjádřit svá stanoviska. Věděli jsme, že jsou zde velké rozdíly v rámci parlamentu. jak jsme viděli už i ve výboru Envy, ale dnes je také na čase hledat možná řešení. Slyšeli jsme zde některé pozměňovací návrhy ze strany politických frakcí, které by mohly zmírnit na jedné straně požadavek na obnovení tohoto povolení a na druhé straně ale by zde byla záruka, že co nejrychleji bude zastavena, zastaveno používání s ohledem na možné rakovinotvorné účinky. Všichni jsme si vědomi toho, že tento produkt, který se velmi používá v zemědělství, je v podstatě nejpoužívanějším herbicidem a mohl by být nahrazen, jak zde říkali kolegové, buď mechanickým pletím, mechanickými operacemi což sice je technicky možné, ale na druhé straně určitě by to podkopalo konkurenceschopnost našeho výrobního systému. Takže je tedy jasné, že zítra nebo tedy v následujících dnech budeme hlasovat a já všechny vyzývám, aby se nad tím opravdu hluboce zamysleli. Další věc, která zde vyplynula a kterou chci zdůraznit, je role agentury pro bezpečnost potravin. To je technický nástroj, který má k dispozici Evropská unie a jak zde zaznělo, z úst socialistické kolegyně Aguilera. Je to nástroj, který máme k dispozici a musíme mu tedy důvěřovat, i pokud jde o naše hodnocení, protože jinak opravdu nevím, k čemu by nám měly být ty agentury, které tak zatěžují evropský rozpočet. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Lavia. A na závěr této rozpravy eh, předložil výbor NV návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat.